Okay. Uh, could I, could I call the meeting? Could I call the meeting to an order, please? Uh, as you, as you may notice, our Takže sdělení předsedy. Eh, chtěl bych jenom říci, že pan Lamassoure byl spožděn, něco se stalo s jeho vlakem, je trošku spožděn ale myslím, že tady bude kolem 15.30, dříve to nebude, takže um, uděláme malou změnu v pořadu jednání, než se pan předseda dostaví. Eh, takže sdělení předsedy eh, uděláme poté. Eh, Budeme eh, hlasovat o zprávě Kalfin. Jde o evropské záruky, záruky investiční, Evropské investiční banky. To bude je první bod na našem programu. Rád bych začal toto zasedání tím, že pogratuluji. Neslyšíte, prosím? Za Teď mě slyšíte? Dobře. Tak, omlouvám se. Říkal jsem zrovna, že začneme zasedání tím, že poskytneme trošku času kolegovi Lamasurovi, aby sem dorazil a pak probereme některé důležité body na programu. Začneme ale hlasováním o zprávě Ivano Kalfin. Jde o e, záruky EU za, pří, e, za případné ztráty Evropské investiční banky. Si, myslím, že e, kolegové z Polska, tady si do ní můžeme popřát všechno nejlepší k narozeninám. Gratulujeme Sidonii, narozeninám a přejeme ti vše dobré. A možná se sejdeme později na drink. Počkáme. Aren't, aren't tak, to je teď, když přejdeme k vážnějším záležitostem. 7. listopadu se bude konat eh, zasedání eh, od 15.30 eh, do 16 a sice půjde o hlasování, o delegované pravomoce finančního nařízení, půjde o to, co pokrývá finanční nařízení. Tady se toho ujala Ingeborg Gressle. Myslím, že jste dostali tento dokument, takže to bude od 15.30 eh, jako společné setkání na toto téma. Teď můžeme přejít a podívat se na hlasovací seznam. Tak, důležité je vyjasnit jednu věc po hlasování o této zprávě budeme hlasovat o rozhodnutí vstoupit do vyjednávání s radou. Bude se to týkat dohody při prvním čtení. Toto vyžaduje přijetí většiny členů. Jde o ustavení rozpočtu, takže potřebujeme naprostou většinu a jsou to, až budeme tady hlasovat, tak bych chtěl zajistit, abychom se dostali eh, rychle kupředu. Rád bych teď začal tím, že zahájím hlasování. A první, nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 17. Máte sebou hlasovací kartičky, prosím? Máte sebou kartičky? I suspect the chairman should put his voting card in as well. I would... Could I then see... Takže Pozměňovací návrh 17. První pozměňovací návrh, o kterém hlasujeme. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruce. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 18 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se? Zamítnuto. Tak, pardon. Tak zamítnuto, nebo... Tak ne, tak přijato, přeci jenom jsme se na tom dohodli. Tak, přijato. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 67, 68, hlasujeme o nich eh, dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, přijato. Pozměňovací návrh 18, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 19, Jak pokud až schválíme tedy pozměňovací návrh 67, pak máme 18, 19 a 22, které tím budou pokryty. I have amendment two is covered. Is that correct? Pokryt pozměňovací návrh Děkuji eh, za toto upozornění. Pozměňovací návrh 60, 69, pardon, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 70, pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 19 pro? Proti? Zdrželi se přijat. Dvacítka pro, proti, zdrželi se, e, přijat. Pozměňovací návrh 23 odpadá, pak následuje 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 71 pro. Tak pardon, teď 20. Pozměňovací návrh 22 pro, Proti? Drželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 72 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 21 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. 16 pro. Proti? Zdrželi se Přijat. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 73 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh mm, A e, pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď pozměňovací návrh 23. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 71 už byl pokret, takže 15 následuje, kdo je pro, proti. No. Ta 15 už byla pokryta. Patnáct bude následovat. Není pokryt. 17 už jsme pokryli kompromisním návrhem. Ano, to je pravda, to je identické. Dobře, 23 už bylo pokryto. Tak 18. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 24. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 76 pro. Tak promiňte, byl už taky pokryt. Má, teď máme kompromisní návrh B pro. Proti zdrželi se, přijat. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 24. Pro? Proti? Drželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 79. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnut. 80 pro? Proti? Drželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 26 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 20 pro. Proti. Zdrželi se. Věříme. Ověříme, hlasovali všichni. Přijato. Pozměňovací návrh 20. Pro. Dvacítka. Tak 26. To je kompatibilní. Kompromisní. Tak ne, tak 26. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh C. Pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 21, 9 eh, pro, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 82 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh D jako další pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis E následuje pro, proti, zdrželi se, přijat. Přejdeme k 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnu. Pozměňovací návrh 17 je identický. a 23. Pozměňovací návrh 23 výboru 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. zamítnout. Kompromis F. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. zamítnout. Pozměňovací návrh 86. Pro? Proti? zdrželi se zamítnout. A 18 identicky, 25 teď, kdo je pro, proti, zdrželi se. Budeme muset ověřit, pozměňovací návrh 25 ověříme. Přijato 19 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 29 byl stažen a následuje 87, to je ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Ano, pane předsedo, ten další pozměňovací návrh, to je příloha k hlasovacímu seznamu. Okamžik. Rád bych navrhl, abychom trošku vyjasnili text, včetně toho, co je v ústním pozivacím návrhu následující. A sice eh, eh, VFB by mělo být konsistentní se strategií eh, zemí, které jsou příjemci. Také bychom měli požadovat, aby byly provedeny řádné konzultace s místními aktéry. Ano, jsou nějaké námitky k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 87 ehm, po změné podobě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 26. Pro? Proti? Přijato. 20 z INTA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Pozměvací návrh 30 byl stažen, následuje 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměvací návrh 31 z ekonu, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 29 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Můžeme rychle ověřit. Pozměňovací návrh 30 z ekonu. Všichni hlasovali. Přijato. 13 k 12. Pozměňovací návrh 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. A teď pozměňovací návrh 21 z INTA pokryt pozměňovacím návrhem 89, takže můžeme pokročit takže musíme opět ověřit. O 21 budeme teď eh, hlasovat. Kdo je pro? 21. Z INTA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že ověříme, bylo přijato. Hlasovali všichni. přijat. Pozměňovací návrh 32 z ekonu, to je pro, proti, zdrželi se, přijat. 31 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijat. 19, 90, pardon, eh, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 22 identický s pozměňovacím návrhem 90, stejně tak 33. 32 je pokryto už 31. A 27 bylo pokryto taky 31. Takže kompromisní návrh G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Postoupíme k 33 z AFETu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 28 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Tak pardon, přijat. Pravý srdečník 23 z INTA pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh H. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 95. Kolegy Mudara kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. A teď 33 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 35 je kompatibilní. Pro, proti? Zdrželi se přijat a 29 byl už pokryt, 24 rovněž, 34 bylo staženo a teď 96 zpravodaje, kde pro, kde proti. Drželi se. Přijato, myslím. 25. Kde pro? Proti. Drželi se. Musíme se ověřit 25. Ověříme 25. Takže ověříme. Neříkal jsem, že máme hlasovat, nic takového. Nebo jo? Přijato. Pozměňovací návrh 97, ten pokrytý tou 90 96. Třicítka, ta je identická. Takže teď je na řadě 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 31 od 9. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 36 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 26 od INTA pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 98 od Jana Muldera. Ústní pozměňovací. Je stažen? Pane předsedo, já bych navrhl, abychom podpořili pozměňovací návrh Jana Muldera ještě s malým ústním pozměňovacím návrhem. Máte ho v příloze. Chtěli jsme jenom připojit výraz where possible. Takže wherever possible, ENB must ensure a tak dále. Já bych tedy navrhl, abychom přijali tento pozměňovací návrh kolegy Muldera s tím malým ústním. Nikdo nemá pro, námitky, takže pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 37 od zpravodaje pro, proti, zdržel se, přijato. 99 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27, ten je identický s 99. Tým. Takže ne, teď stovka, kdo je pro, jsme u stovky, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32 od 9, 32 musíme hlasovat. Kdo je pro? Kdo? Teď je na řadě 32 od Debe. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 101 e, od Mudera pro, proti, držel se přijato. 36 od Afetu pro, proti, zdržel se, přijato. 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Strana 2. 37 od AFETu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ústní pozměňovací e, čtyřka od zpravodaje. Chcete k tomu něco dodat? Zase ten ústní pozměňovací návrh je novým odstavcem 5a. Mediterranean Investment and Partnership shall constitute external assigned revenue for the Je to ústní pozměňovací návrh, eh, abychom byli konzistentní s body úvodních ustanovení a aby tam prostě bylo navrženo, odkud chceme financovat e, ten, tu částku do stropu. Takže čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 38 e, od AFETu pro, proti, zdržel se, přijato. 30 e, od zpravodaje pro, proti, zdržel se, přijato. 37 od Ekonu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 28. Ten je identický s 31, takže teď je na řadě 38 od Ekonu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 4, 20 od AFETu, ten je kompatibilní, 41 od AFETu, pro, proti, zdržel se. Přijato 38 od AFET, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. E, stovka je identická. E, teď 103, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Na řadě je 39, to je od zpravodaje staženo. Teď 40 od Ekonu pro, proti, udržel se, schváleno, nebo ne? Odmítnuto, říká předsedající, je to 40. Zamítnuto. Ano, 104, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třicítka. To je pokryto 104. Takže na řadě je 105 od Jana Muldera pro. Kdo je proti? Zdržel se přijato. 43 od Afetu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 106 pro proti, zdrželo se zamítnuto. 107 pro, proti, Držel se přijato. 44, identický se 107. Takže 40 od zpravodaje pro, proti, zdržel se přijato. A 108 pro, proti, zdržel se přijato. 45 od Afetu pro, proti, držel se, přijato. 34 od Deve, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 46 pro, proti, držel se, přijato. 109, to je pokryto 46, takže 35 je na řadě, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 41 od Ekonu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 36 od Deve. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 42 od Ekonu. Pro? Proti? držel se? Přijato. 43 od Ekonu. Eh, stejné jako 36 od DV. Kompromis I, I. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A na řadě je 44 od Ekonu. To je oddělené hlasování, takže první část. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď je tady blok 1. takže je to 113, 14, 16, 19, 122, 24, 26, 27, 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato, myslím, říká předsedající. A už ho tady máme. Ne, pokračujte, pane kolego. Takže teďko 113.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 Takže zamítnuto. Okay, we move on to amendment 49 from AFET. Those in favor. Takže 49 od AFET. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuto. Ano, zamítnuto. 130 částečně. Ne, musíme hlasovat. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď body úvodních ustanovení. Kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 43, e, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Dvojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Dvojka od zpravodaje, pro, proti, zdržel se, přijato. 44 pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka od Afetu, pro, proti, zdržel se, přijato. E, trojka od zpravodaje, to je v pořádku, teď 45. Trojka od zpravodaje je stažená, takže teď 45 e, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46, to je ústní pozměňovací návrh, myslím, od zpravodaje k tomu. Ano, pane předsedo. To je poslední pozměňovací návrh, je v přílohách. Nechci to číst celé ale opět se tady užívá e, vlastně e, těch e, peněz, které zbyly z litevského fondu. Můžu tady přečíst to znění. Ne, no, myslím, že nikdo nemá nic proti ústnímu pozněvacímu návrhu, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Čtyřka od Afetu. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dvojka od Debe. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato, myslím. Zkontrolujeme to, abychom si byli jistí. Dvojka od Deve. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Dobře. Končím hlasování. Takže návrh je přijat. Kompromis K. Pro, proti, zdržel se, přijato. A na řadě je 49. Od Torvalce pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Čtyřka od deve, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Dvojka od ekonu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pětka od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pětka od deve, ten je slučitelný, budeme hlasovat. Nicméně pro, proti, držel se, přijato. Trojka, to je připojení k bodu 11, pro, proti, zdržel se, přijato. Padesátka, pro, padesátka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Šestka od eh, AFET pro proti, zdržel se, přijato. Šestka od deve, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Čtyřka od enta, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Trojka od ekonu, to pokrývá deve šest, ale musíme hlasovat o té trojce, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Šestka od zpravodaje pro, proti, zdržel se, přijato. Jedna padesátka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Sedmička od AFET, identická, takže sedmička od DV, kdo je pro, kdo je proti, kdo, eh, přijato. Čtyřka od Ekon. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sedmička od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pětka od Inta. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pětka od Ekon. To je oddělené hlasování, které žádá ALDE, takže první část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti. Takže přijato. 2,50. To je vlastně sedmička k bodu úvodního ustanovení. Na řadě je 2,50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Osmička od AFED. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Šestka od ENTA. To je jako 2,50. Zamítnuto. Takže šestka od INTA. Budeme hlasovat pro, proti. Ne, omlouvá se, říká předsedající, je to šestka od EKON. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. sedm od Ekonu, identický s 2,50. Je to už pokryto, takže na řadě je osmička, zpravodaje pro, proti, zdržel se, přijato. padesátka kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Devítka od AFET, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Osmička od Deve. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osm od Ekon. To je jako 53, takže v pořádku. Sedmička od Inta, to je zase e, také v 53. Takže sedmička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 Zkusíme tedy hlasovat. Kdo je pro devítku? Končím hlasování. Ne, ještě ne. Hla, hlasujte, hlasujte. Přijato. Desítka od AFET. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kompromis P, kdo je pro? Takže teďko 13, je to tak? Ne, je na řadě 12 od 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis P. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tečko 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A jedenáctka od Ekonu je další. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Třináct od 9. Pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Dvanáctka od Einta, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Třináctka od Ekon, takže třináctka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Dvanáctka od Ekonu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Patnáctka od Afet, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Čtrnáctka od Deve, Další je čtrnáctka od Ekon. Kde je pro? Čtrnáctka od Ekon. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Čtrnáctka od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Šestnáctka od AFET. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Patnáctka od Ekon. Kdo je pro? Proti? Přijato. Patnáctka od zpravodaje, ta je staženo. šedesátka. ústní pozměňovací návrh, to už je pokryto nebo není. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 62. Pane předsedající, eh, my jsme jenom změnili eh, to, ten kontext, jedná se tam o té roční výkaznictví. Dobře, děkujeme za to poznámku a teďko teda 60, kde je pro, proti, držel se přijato. 62, teď je 63, kde je pro, proti, držel se přijato. 17. E, to je slučitelné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme sedmnáctku elektronicky. AFET 17. Je to sedmnáctka AFET. Well, <laughs> can we check? Okay, can we check? We finished the check. Zkontrolovali jsme to, už je to hotovo. Takže návrh je přijat. A teď 13 otinta. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 17 od Ekon. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 18 od Ekon. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 19 od Ekon jako doplnění bodu úvodního ustanovení 22a, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto kompromis Q, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď 65 od zpravodaje. Mám pravdu, děkuji. 65 od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Návrh je přijat. A teď závěrečné hlasování o pozměňovacích návrzích sálu. Já se obávám, že tady je asi nějaká chyba. Myslím, že bychom měli ještě hlasovat o DV15, eh, protože v rámci toho kompromisu to pokryto není. No. No. Ah, mm-hmm. ah, okay, yeah, there is a mistake in the voting list, enough. Předsedající, ano, došlo k malé chybce. V hlasovacím seznamu budeme hlasovat o 15 od 9. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Návrh je zamítnut. Takže teď máme konečné hlasování o celém textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Nikdo se nezdržel. A teď konečné hlasování o návrhu legislativního usnesení. Kdo je pro? Proti? Ano, elektronicky hlasujeme o usnesení. Ještě jeden hlas tam chybí. Končím hlasování. Takže návrh je přijat. A další hlasování úplně konečné je tedy eh, hlasování o rozhodnutí do, eh, ohledně vstupu do meziinstitucionálního jednání, takže to je toto rozhodnutí. Zahajuji hlasování. Hlasujte. Š... Už to máme skoro. Takže 31 pro, 1 proti. Takže to je vše. Předám vám teď žezlo panu předsedovi. Thank you, Drazí kolegové, budeme tedy pokračovat. Prosím vás, omluvte mě za své spoždění. Jsem rád, že George Lyon tady zajistil předsednictví. Bylo to vynikající předsednictví, protože moji voliči se na to dívají v rámci webstreamu, dívají se na zasedání našeho rozpočtového výboru a říkala jsem, právě Georgeovi, že moji voliči stejně jako vaši se přímo napojují na interpret a sledují jednání rozpočtového výboru. A jedna volička mi volala, když jsem byl na cestě a říkala, někdo tam předsedá, nejste to vy, ale je lepší. Feelings. Bien. Alors, je vous propose de continuer sur... Takže navrhuji, abychom pokračovali s tím takzvaným malým hlasováním. Tohle bylo velké hlasování, takže blahopřeji Ivajlovi. Budeme tedy hlasovat o poněkud méně důležitém hlasování ohledně převodu a pak budeme se zabývat tou politicky důležitou záležitostí pro dnešní odpoledne, a sice budeme hovořit o vyjednávání o rozpočtu a také budu hovořit o tom, jak dopadlo dohodovací jednání, jak bude vypadat trialog a příští dohodovací jednání. Takže, co se týče převodů, tady máme dva převody, které jsou zajímavé z hlediska našeho rozpočtového výboru. Takže Giovanni, ty bys je mohl představit. Oba ty převody. Pardon, alors, rectificatif. Giovanni, il y a deux virements. Jsou tam dva převody. 26, to je globální převod. Souvisí to s rozpočtovým vědnováním, takže o tom budeme hlasovat později. Ale ty by si mohl hovořit o 35. Se. To by si mohl představit. Co se týče převodu 35, tak tento převod souvisí s doplňujícími prostředky na výdaje, které souvisejí s migračními toky. Víte, že je vyvíjen tlak na členské státy v souvislosti s asilovým režimem a to vyžaduje dodatečné prostředky. Proto je tady tento návrh, který vypracovala komise. Smyslem je navýšit rozpočtovou položku, která souvisí s opatřeními, která se musí uplatňovat v případě masivních toků e, uprchlíků. Je to 18 milionů eur. Jedná se o sadu rozpočtových položek, které také souvisejí eh, s rozvojem venkova. Jsou tam je to okruh 2. Tyto prostředky nebyly vyčerpány do konce roku. Takže se jedná o tento převod. V souvislosti s těmito opatřeními ohledně migračních toků doporučuji výboru, abychom hned odhlasovali tento převod, protože víme, že u těchto rozpočtových položek už na začátku roku nebylo příliš mnoho prostředků, pak došlo k mimořádným událostem v průběhu roku a tudíž eh, momentální potřeby jsou velmi vysoké, takže navrhuji, abychom hlasovali ve prospěch tohoto převodu. Děkuji. Kdo je pro? Proti. Jeden, dva. Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, takže to byl převod, který souvisí s rozpočtem komise. A co se týče ostatních eh, oddílů, tak tam je několik převodů, takže Direk je tady, ten nás seznámí s těmito dalšími převody tedy v rámci jednotlivých institucí. Máš slovo. Yeah, thanks, yeah. I, I'll ano, děkuji, pane předsedo. Eh, vezmu to všechno eh, dohromady, tak abych to udělal co nejrychleji. Jsou tu eh, tři žádosti o převod plus jeden technická. Technický první žádost je z výboru regionu. Chtějí nějak, nějaké peníze z, za, na náklady spojené s překlady a chtějí to převést na nejrůznější, nejrůznější položek, včetně vytvoření nové politické skupiny, která eh, se nazývá ECR. Já eh, věřím, že eh, kolegové to podpoří. Celkově je to 55 tisíc euro. Druhý převod Evropské externí služby, vyvnější služby, tady je 1 milion euro a ty peníze mají přijít z nejrůznějších zdrojů, jsou to úspory a má to i teda do kontroly, do dozoru a také pak z, do, z budov a podobně. Třetí převod se týká Evropského ombudsmana. Ehm, celková částka je 63 tisíc eur a tyto peníze jsou z, ehm, z, velkých, z velké části rubrik a z velké části eh, zase, a pak jsou tady ještě malé částky. Toto byly tedy tři hlavní eh, převody. Nemyslím si, že jsou kontroverzní a rád bych doporučil kolegům, aby to podpořili. Ehm, ten třetí, eh, ta třetí žádost o mě převod, to je eh, technická záležitost, jde o eh, Učetní um, dvůr, to se týká eh, plánu, mm, ale tady se to týká jednoho člena. Takže, pane předsedo, nevidím v tomto žádný problém a doporučil bych kolegům, aby to, aby to Dobře, děkuji. Takže budeme postupovat v rámci hlasování ohledně jednotlivých institucí, nemůžeme tady hlasovat on blok. Takže nejdříve Výbor regionu, kde je pro? Proti. 1, 2, 3. Kdo se zdržel? Přijato. ESVČ pro. Proti. 3 hlasy stejné, zdržel se, přijato. Účetní dvůr pro, proti, Zdržel se? Dva hlasy se zdrželi. Přijato. Ombudsman pro? Proti? Dva hlasy proti. Kdo se zdržel? Přijato. Také. Velmi dobře. Nemáme tady žádnou problematiku ohledně politiky budov, takže v tom případě se můžeme vrátit hlavnímu bodu, který je na našem pořadu jednání, to znamená výsledky dohodovacího jednání ze včerejška. Budeme se zabývat opravnými rozpočty, které souvisejí s vyjednáváním ohledně VFR a dále přípravou následného vyjednávání zvláště ohledně rozpočtu na rok 2014. To bude předmětem zítřejšího trialogu a bude druhé dohodovací řízení příští týden. V souladu s našimi zvyklostmi udělám prezentaci, budou tady hovořit šéfové delegace a potom zpravodajové. Samozřejmě všichni, kteří budou chtít vystoupit, budou moci. Také zdravím generálního ředitele rozpočtu, který nás bude moci seznámit se stanoviskem komise. Dohodovací jednání včera proběhlo za přítomnosti ministra litevského předsedy rady a velvyslanců. Toto jednání trvalo dvě až tři hodiny. Toto jednání umožnilo, aby všechny strany a všechny instituce vyjádřily svoje stanovisko, včetně komise, ohledně všech témat, která jsou ještě na stole. Takže podle smlouvy dohodovací jednání má být věnováno pouze ročnímu rozpočtu, ale stejně jako každý rok je to příležitost pro to, abychom vyjednávali o možnosti najít dohodu financovat období konce roku. A tento rok jsme také na závěr vyjednávání ohledně VFR jsme hovořili o norech, které souvisí s tímto víceletým finančním rámcem. Rada potvrdila stanovisko, které jsme znali. Toto stanovisko bylo přijato ECOFINem a podle tohoto stanoviska NOR 7 je přijat radou. Osmička, to znamená ty tři nové miliardy, druhá tranže rozpočtu číslo dvě, to bylo také přijato radou, ale s úvodním ustanovením, kde se říká, že uplatnění tohoto opravného rozpočtu bude napojeno na uplatnění devítky v souladu s hlasováním ohledně NORu 9 z hlediska rady. Vy si pamatujete jistě, že opravný rozpočet 9 je čerpání fondu Solidarity ve prospěch několika regionů, které byly postiženy záplavami. Je to Německo, Rakousko, Česká republika. Je to 400 milionů eur a rada v tomto ohledu hodlá kompletně využít částky přerozdělení, tak aby tyto částky byly dány k dispozici v rámci globálního převodu, aby byly tedy eh, převedeny z těch nevyužitých prostředků. A za těchto podmínek Rada přijala globální převod – v rámci kterého tedy využívá těchto 400 milionů na odškodnění těchto postižených oblastí a je tam těch 900 milionů, které zbývají ještě v některých rozpočtových položkách a kde je nutné tedy je urgentně využít. A k tomu se také vyjádřili jednotliví zpravodajové. Dále jsme hovořili o dalším důležitém bodu, který souvisí s uplatněním politické dohody ohledně víceletého rámce. Jednalo se o reformu financování komunitárního rozpočtu a vytvoření skupiny na vysoké úrovni. Jistě si pamatujete, že byl přijata deklarace třemi institucemi, kde tyto instituce uvedly, že první jednání tohoto výboru na vysoké úrovni by se mělo konat mm, přibližně eh, v momentě, kdy se bude tedy přijímat ten víceletý rámec, to znamená v těch několika příštích týdnech. A toto prohlášení také stanovilo hlavní rysy mandátu této skupiny. Také tam byl uveden harmonogram, dále zprávy, to znamená průběžná zpráva, konečná zpráva, dále uplatnění těch výsledků, ale zůstávají tady ještě některé body, které se musí doladit a parlament ve svém usnesení z 3. července, to jsme připomínali několikrát na našich plenárních zasedáních, uvedl, že potřebuje všechny možné záruky z hlediska podmínek fungování této skupiny na vysoké úrovni, tak aby parlament mohl dát definitivní zelenou tomuto víceletému rámci. Na základě této prezentaci naši zpravodajové také uvedli eh, stanoviska Evropského parlamentu. A ta analýza, kterou jsme realizovali, spočívala v tom, že jsme v souladu s tím, na čem jsme se dohodli s koordinátory a na přípravných jednáních, v souladu s tím jsme tady uvedli, že nyní můžeme předložit k hlasování rozpočtovému výboru a na úrovni rozpočtového výboru opravné rozpočty, které souvisejí s víceletým finančním rámcem. Nařízení VFR samo o sobě a tady Ivajlo Kalfin vyjádřil určitou námitku. On nás tím seznámí. Na úrovni tohoto nařízení, které se týká přímo VFR a těchto dvou opravných rozpočtů, které s tím souvisí, pak je tam také šestka, ale ten opravný rozpočet už jsme před 14 dny přijali. Takže jedná se o NOR 7. Tento opravný rozpočet byl požadován Evropskou radou je to technické nezbytné doladění, které je nutné pro radu, proto, aby bylo možné získat jednomyslnost členů rady. Takže to je téma, o kterém jsme již hovořili. My jsme od prvního dne uvedli, že z hlediska Evropského parlamentu chceme loajálně dodržet dohodu, ke které jsme se dopracovali. Ten problém se týká těch tří zemí z hlediska tohoto Evropského fondu. To tehdy ještě eh, jaksi nebylo aktuální, když jsme pracovali na VFR, takže se to vlastně stalo aktuálním až později. A způsob, jakým eh, Rada navrhuje toto řešení, žádným způsobem nepoškozuje tedy tu globální dohodu. My jsme loajální partneři a jsme tedy ochotni to předložit k hlasování. A co se týče té osmičky, to je 3,9 miliard, i tady jsme tedy ochotni tento návrh předložit hlasování. Ale náš zpravodaj nám vysvětlí, že hlasování, ke kterému za chvíli přistoupíme, ohledně rozpočtu 8, není přesně, tedy nepřesně odpovídá duchu eh, stanoviska rady. Ale to nevadí, to není důležité. Rada tady vytvořila určité politické pouto mezi osmičkou a devítkou, ale to je problém rady. Z právního hlediska to není možné. Politicky to oni potřebují. Dobře. Z právního hlediska to, co my navrhneme, to bude hlasování, které z právního hlediska bude naprosto v souladu eh, se stanoviskem Rady a i z právního hlediska to odpovídá také návrhu Evropské komise. A na základě hlasování v rámci té parlamentní verze, zvláště z hlediska úvodních ustanovení, ta čísla jsou tedy striktně stejná, ale jsou rozdíly na úrovni úvodních ustanovení. Takže na základě výsledku hlasování té, evropsk- té parlamentní verze, a pokud tedy plenárka nás podpoří, tak pak předseda parlamentu podepíše opravný rozpočet číslo 8 a zajistí jeho právní sílu, tedy aplikační sílu, protože víte, že Soudní dvůr před několika týdny potvrdil, že počínaje Lizabonskou smlouvou. Je to podpis předsedy Evropského parlamentu, které, který dává rozpočtu právní sílu. Za těchto podmínek tedy se domníváme, že nastala doba na úrovni rozpočtového výboru, zdůrazňuji, na úrovni rozpočtového výboru, to znamená z hlediska naší odpovědnosti, nastala doba, abychom předložili k hlasování ty poslední texty, které jsou napojeny na víceletý finanční rámec. Oproti tomu ovšem, co se týče opravného rozpočtu číslo 9, to je to odškodnění za záplavy je to těch 400 milionů eur. A co se týče globálního převodu, tak nastal sice také okamžik, aby o tom hlasovali, ale abychom o tom hlasovali jako o něčem, co není v souladu se stanoviskem rady. My nesouhlasíme se stanoviskem rady. Zítra o tom budeme jednat na trialogu a pravděpodobně příští pondělí na dohodovacím řezení, eh, řízení. Musíme tedy stvrdit naše stanovisko, náš zpravodaj potřebuje konečné stanovisko rozpočtového výboru, které bude výsledkem tohoto hlasování. Tyto dva texty, to znamená číslo 9 a globální převod, patří do toho balíčku vyjednávání ohledně rozpočtu na rok 2014, který bude předmětem druhého kola dohodovacího jednání příští týden. A jen se nám vysvětlí, jaké rozdíly stanovisek tady existují v tomto stádiu ještě předtím, než se začalo vyjednávat ohledně rozpočtu 2014. Takže to je ten druhý balíček, kde bychom měli dnes dokončit naše stanovisko ohledně vyjednávací pozice, tak aby naše delegace mohla vhodným způsobem vyjednávat zítra a příští pondělí. Jinak řečeno, zhruba řečeno, trochu to jednodušší, máme tady dva balíčky. Dnes můžeme na úrovni rozpočtového výboru uzavřít balíček VFR, ale musíme upřesnit naše stanovisko ohledně balíčku, který souvisí s rozpočtem na rok 2014. Co se týče tedy z tohoto zmapování situace, Giovanni bude nejdříve hovořit a pak další ti zpravodajové. No, děkuji. Já si myslím, že to, co nám teď řekl předseda, je zcela vyčerpávající pro ten první balíček. Ten první balíček, to znamená víceletý finanční rámec, opravný rozpočet číslo 7 a číslo 8. Eh, chtěl bych tady jenom eh, kolegyním a kolegům říct, že ohledně opravného rozpočtu číslo 9 a takzvaného e, souhrného převodu se stanoviska e, liší mezi kolegy. Chci připomenout, že Rada v rámci písemného postupu e, potvrdila stanovisko Koreper, podle kterého, co se týče financování opravného rozpočtu číslo 9, bychom vzali 400 milionů v tom globálním převodu. Hlasování v radě eh, se vlastně eh, dá schrnout jedním slovem přerozdělování, aby bylo možno financovat solidaritu. A my jsme se kvůli tomu několikrát střetli. Eh, v posledních letech se snažíme vyhnout se takovéto situaci. E, říkáme, že e, Fond Solidarity potřebuje čerstvé, nové peníze a to je ještě zřejmější v letošním roce, protože platby nejsou od samého počátku významné, i s opravnými rozpočty schválenými radou víme velmi dobře, že e, převod e, na příští rok bude mít e, opravdu zásadní význam. A v této souvislosti bych chtěl navrhnout rozpočtovému výboru, aby hlasoval pro opravní rozpočet číslo 9 podle návrhu komise, to znamená s čerstvými peněžními zdroji, s finančními zdroji a také v souladu s návrhem komise ohledně 509 milionů e, nových, e, ohledně, e, které by měly být předmětem toho souhrného převodu. Takže i když ty, dvě rozpočtové, ty dva rozpočtové orgány mají odlišná stanovisko, tak nařízení, finanční nařízení tady předpokládá, že projde tedy ten nižší, eh, ta nižší výše tak, jak to řekl předseda, budeme mít i v tomto případě eh, možnost pokračovat v jednání eh, ve čtvrtek ráno až do mm, příštího pondělí, což je poslední datum dohodovacího řízení. Doufám, že to nebude trvat celou noc. Předseda, děkuji ti, Giovanni, a teď se ptám, zdali Ann nechce něco doplnit ohledně rozpočtu na rok 2014? Já chci jenom říct, že souhlasím se stanoviskem, eh, které eh, tady přednesl stručně Giovanni. Samozřejmě budeme eh, diskutovat o návrhu opravného rozpočtu 9 a také o tom globálním převodu rok 2014, což je také velmi obtížný eh, rok eh, ohledně pladeb, i když odlišnost eh, mezi námi a radou je pouhý jeden, jedna miliarda, je pouhá jedna miliarda, ale je to otázka principu, protože platby budou velmi napjaté pro komisi v příštím roce. Komise teď říká, že s těmito opravnými rozpočty, o kterých teď hlasujeme, a s návrhem rozpočtu, který komise předkládá na rok 2014, bude komise schopná dostat svým právním závazkům. Nicméně tady vznikne sněhová koule a ta sněhová koule bude pravděpodobně narůstat, ale komise říká, že budou schopni eh, prostě dostat svým eh, právním eh, povinnostem, ale pokud by se začalo teďko krátit v těch finančních prostředcích, tak bude velmi obtížné pro komisi, aby svoji práci mohla vést. Takže musíme být velice pevní. Podle mého názoru má rada jeden plán. Chce mít prostě tu, ty platby snížené, aby byly peníze na fond Solidarity, na mimořádnou rezervu, prostě všechny ty věci, o kterých jsme se domnívali, že jsme je vyjednali, by měly být nad tím stropem. A oni říkají, to je ale strop ohledně závazku, ne u, u, ohledně pladeb, ale my se domníváme, že se jedná o princip a i když ty čísla nejsou prostě nějaká mimořádná, tak tady jde o velké principy. Opravdu. A je prostě nutné, abychom stáli v tomto směru pevně za svým přesvědčením. Takže takhle e, to bude vypadat. Ohledně závazků je rozdíl mezi parlamentem a radou méně významný Eh, samozřejmě jsou tady určité věci. Rada například není ráda, když využíváme nástroj flexibility. Domnívá se, že bychom měli zůstat pod úrovní toho stropu, takže takhle ta situace eh, plus minus vypadá. Ale myslím si, že ten opravdu velmi svízelný eh, bod jsou ty platby zase a znova. Merci, Anne. Děkuji, ano, a teď je Elga Triple. Wanted to like to... Děkuji, pouze jsem chtěla jen potvrdit mm, eh, postanovisko Giovanni Lavia v otázce eh, čerstvých zdrojů peněz pro mobilizaci eh, nástrojů Solidarity. Já si myslím, že je klíčové, abychom se drželi tohoto stanoviska. Děkuji. Merci, Elga. Děkuji, Helgo. Ivailo. Ivailo. Thank you very much. Ano, děkuji. Mr. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve k balíčku, který se vztahuje k víceletému finančnímu rámci. Ehm, chtěl bych zcela podpořit to, co říkal eh, Giovanni, a to je i stanovisko eh, našeho výboru. A myslím si, že bychom měli předložit hlasování ehm, položky do rozpočtu 7 a 8 plus ehm, ještě 9. To je to, co jste navrhl jako Um, hlasování. Uh, hlasování a stejně tak je to. Um, should not be Fond Solidarity by neměl být mm, eh, takto eh, financován. Já si myslím, že když o tom budeme hlasovat způsobem, jak nás eh, žádá rada, tak bychom měli vytvořit precedens, který by mohl být ale později nebezpečný. Je nám jasno v tom, máme jasno v tom, že tu není možnost využívat mm, nástroje flexibility mm, před koncem tohoto roku, ale přesto si myslím, že rada by mohla vyvinout alespoň úsilí a nalézt do dodatečné finanční prostředky pro toto místo, aby se redistribuovaly. A taky si poznamenávám stanovisko ehm, komise, ehm, kde říká, že eh, těchto 9 ehm, milionů převodu. Já si myslím, že to se použije k zaplacení faktur a položek, které ještě zůstávají otevřené. A tady potom bych chtěl ještě podpořit strategii, kterou předložil Giovanni. A k hlasování o um, souhlasu k tím finančním eh, eh, rámcem. Rád bych tady navrhl vám i kolegům, aby to předložili k hlasování na příštím eh, pravidelném zasedání našeho výboru, který se koná 14. listopadu. A není to klíčová věc, ještě budeme muset něco naplánovat na e, plenárku v listopadu, takže nebudeme vytvářet do nějaká další napětí, ale na druhé straně, pokud budeme hlasovat dnes, tak se obávám, že nebudeme mít úplně jasno, e, co se týče textu e, víceletého finančního rámce. Jenom konečná dohoda týkající se soudržnosti, včetně makroekonomické kondicionality a tak dále. Toto všechno už tady bylo, ale ještě jsme neviděli konsolidovaný text a nevíme, jestli mm, tady budou nějaké změny, zvláště v článku 8 a 21. MMF a souhlasím s tím, že tady můžou nastat technické změny, ale před hlasováním o textu bychom měli projít tento text, včetně možných technických změn. A taky bych má, mám takový dojem, že je tady nedostatek, byl to nedostatek nadšení včera ze strany eh, eh, radia. Já si myslím, že toto eh, Tady bychom ty věci měli jasně vyjasnit ještě, než mm, bude dáno zelenou světlo a než mm, zelená a než půjdeme na plenárku. Pak jsou tu ještě některé otevřené otázky. Pochopil jsem, že tady máme e, otázku delegovaných pravomocí a tak dále. Myslím si, že bychom měli e, opravdu to zvážit, než toto předložíme k hlasování a měli bychom to jednoduše udělat onoho 14. listopadu. To bude dostatek času k tomu, abychom e, se připravili a šli potom na plenárku, na další plenární zasedání. Eh, merci, Vajlo, Salvador Garriga. Salvador Garriga. Sí, presidente, yo comparto la explicación que ha dado Giovanni sobre los... Eh, Děkuji. Ano, částečně už to pokryl Giovanni. Co jsem chtěl říct, popisuje tady, eh, jak se máme eh, chovat, když jde o mm, opravný rozpočet. Y tú que has salido de la conciliación de la primera ronda. A pak mm, to bylo už cítit při první kole dohodovacího řízení, které proběhlo včera, ale teď nemohu souhlasit Tedy nesouhlasím s tím, co říkal Valio Halfin a s tím, co navrhl. Jak bych to teď vyjádřil? jsou toho názoru, že konečnou technickou verzi článku 8 ještě nemáme k dispozici a tedy co se týče dohody e, na výboru, tady se jedná o regionální otázky, makroekonomické konkurencionalitu a tak dále. Nechtěl bych toho využívat k tomu, abych e, odsouval ještě hlasování o týden. Ne. Spíš si myslím, že poté, co jsem už hovořil i s kolegy z regionálního výboru a e, také s zástupci rady, tak si myslím, že eh, tady ta dohoda bude pro, vás, pro nás uspokojivá a proto bychom tady v rozpočtovém výboru eh, měli eh, hlasovat v rámci našich kompetencí a zase to dále odsouvat třeba o jeden další, o jeden týden, přestože budeme vědět, že to nebude mít žádný dopad na konečné hlasování 14. listopadu, tak myslím si, že pokud toto uděláme, tak bychom vyslali nesprávný signál. Já necítím tuto nutnost a jménem frakce EPP bych rád konstatoval, konstatoval, eh, že jsme proto, abychom ehm, toto hlasování teď neodsouvali. Eh. Děkuji. Nevím, jestli to byl problém překladu. 20. se bude hlasovat, 19. nebo 20. na plenárním zasedání se bude hlasovat. Takže my máme naše zasedání 14. a 20. se bude hlasovat. Pan Hartong má slovo. Voorzitter, dank u wel. Eh, het standpunt van mijn partij. Vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát. Myslím si, že to bylo jasně vysvětleno a měl jsem také příležitost o tom hovořit ve Štrasburku. Já se domnívám, že pokud Evropský parlament bude i nadále naléhat na svých stanoviscích a e, bude tedy překračovat to, co Rada je ochotná přijmout, tak eh, v takovém eh, případě je možné, že se nepodaří tuto záležitost dořešit na úrovni rady, protože tam je zapotřebí jednomyslnost, co se týče víceletého finančního rámce. Naštěstí probíhá ovšem práce také na úrovni eh, poslanců národních parlamentů. Děkuji, Jan Mulder. Thanks, uh, i would also be in... Předsedo, také bych byl eh, proto, abychom odložili hlasování eh, o výsledném finančním rámci, souhlasím s Ivaliem, že a to se zakládá na dlouhé zkušenosti s prací s rady. Musíme být velice obezřetní a myslím, že bychom to měli mít na papíře a měli bychom projít úplně všechno, prostudovat to a potom můžeme uh, si udělat úsudek Myslím si, že to nebude zas takový, že to ne, nebude hrát žádnou velkou roli, proto bych spíš eh, preferoval toto, ale zároveň eh, eh, si říkám, proč bychom pak měli hlasovat o sedmičce, protože je to spojeno s balíčkem MF, takže pokud budeme hlasovat o MMF a nevím, kdy to nastane, tak budeme hlasovat také o pozměněném, tedy o rozpočtu opravném 7, protože to je s tím úzce spojeno. A Máme tady staré dokumenty MMF, pokud tady, potom bychom tady měli odložit hlasování o opravdu rozpočtu 7. E, to je něco jiného, něco, co předložíme pak radě. Děkuji. Merci, Jan. Děkuji, Jane. Pan Godmanis. Thank you, Chairman. Pane předsedo, Chtěl jsem jenom informovat kolegy eh, z rozpočtového výboru, že jsem členem eh, vyjednávacího týmu, eh, který se zabývá otázkou soudržnosti a jsem také stínovým zpravodajem a já skutečně jsme se dohodli na na nařízení o soudržnosti v zásadě, ale toto je pouze vyjednávací tým. A budeme hlasovat na regi o této věci, a to je čtvrtek, ale nebudeme hlasovat o celém textu. Budeme hlasovat pouze, pokud členové výboru Regi podpoří dohodu a, nebo nepodpoří plný text, bude na stole na plenárce. A to v listopadu, nevím, kterého přesně listopadu to bude, ale toto pak bude možné, aby politické skupiny Eh, a eh, poslanci předložili pozměňovací návrhy a já doufám, eh, že z politického hlediska to bude možné, ale nemyslím si, že tady bude podpora, protože situace je taková. My v Regi budeme hlasovat na výboru ve čtvrtek a pokud Regi řekne ano, je tu eh, reálná možnost, eh, že na plenárce se řekne OK. Takže pokud budeme hlasovat dnes před výborem regi, eh, nebo poté, to je právě ono rozhodnutí, a to je rozhodnutí politické, protože to byla hlavní překážka. A teďka nechci jít do detailů týkajícího se odstavcu 21 nebo prefinancování, kofinancování, ale ono to trvá dlouho, protože nemám v rukou žádný text, takže by mm, to asi nebylo seriózní, ale dohoda na vyjednávání na předsednictví, toto probíhá. Merci, mon cher collègue. Děkuji, drahý kolego Alda. Eh, obrigada, Presidente. Vou ser muito breve. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Já bych mohla, mohla vystupovat velice dlouho na téma eh, víceletého finančního rámce, ale chci se omezit pouze na návrh našeho kolegy Kalfina. My podporujeme tento návrh odložení hlasování o víceletém finančním rámci zde na rozpočtovém výboru, a to z důvodu, které byly uvedeny. My neznáme text dohody a tudíž by bylo lepší, kdyby se odložilo toto hlasování na 14. Takže podporujeme návrh našeho kolegy Kalfina. A co se týče harmonogramu, plenárních zasedání, tady není žádný rozdíl, ale myslím si, že by byl velký rozdíl, kdybychom hlasovali na základě ústní dohody, a nebo kdybychom se opírali o písemný text. A z tohoto důvodu se domníváme, že by bylo dobré podpořit návrh našeho kolegy. Děkuji. Děkuji. Nikdo nežádá o slovo? Předtím, než to opřipomínkuji a zareaguji na některé návrhy, obracím se na generálního ředitele a chtěl bych se ho zeptat, jak je jeho úsudek, zvláště z hlediska prostředků na platby koncem tohoto roku. A jak se dívá na způsob, jakým komise chce spravovat tyto prostředky na platby začátkem příštího roku? protože je jasné, že jakmile přijmeme tyto opravné rozpočty, tak prostředky by měly být k dispozici, a to proto, aby tyto rozpočty se mohly dostat do vyváženého e, stavu. Ale vzhledem k tomu, že tady máme 20 miliard euro jako backloading, to je vlastně dofinancování, to bychom měli vlastně potom zafinancovat, dofinancovat na základě roku 2014. Takže platební situace roku 2014 bude nesmírně napjatá, protože i když parlament nakonec získá úroveň prostředku na platby, tak jak to požaduje komise, a to je naše stanovisko, to jsou ty pozměňovací návrhy, které jsme přijali v rámci plenárního zasedání na návrh zpravodaje, přesto tato úroveň bude odpovídat stropu interinstitucionální dohody na rok 2014 a není vací prostor. A pokud nastane nepředvídaná událost, tak eh, tyto nepředvídatelné události nebude možné zafinancovat nad tímto stropem s výjimkou čerpání prostředků, které jsou mimo tento strop, to je zvláště Fond Solidarity, anebo nástroj flexibility. A ty nepředvídatelné události, víte, že jsme jich zaznamenali hodně tento rok. Eh, katastrofy, přírodní katastrofy, finanční potíže na Kypru. Dále jsme zaznamenali různé humanitární obtížné situace v Syrii, mimo EU, Lampedusa, Malta, to znamená tyto problémy. Takže Není důvod, abychom příští rok měli méně nepředvídatelných událostí. Jeden z vystupujících uvedl, mluvila o tom Ann Jensen, zpravodajka, uvedla, že tady existují jaksi rozdílná stanoviska mezi námi a radou z hlediska čerpání nástroje pružnosti a zvláště využívání takzvaného přerozdělení a využívání takzvaných čerstvých peněz. Já jsem o tom hovořil včera na dohodovacím řízení. Rada není nepřátelsky naladěna vůči tedy takzvanému čerstvým penězům a nástroji pružnosti. To se například děje u opravného e, rozpočtu 7, anebo také ohledně Kypru. Takže nástroj pružnosti tady není jenom proto, aby řešil priority rady. Existují také jiné politické priority, zvláště priority Evropského parlamentu. Pane generální řediteli, jak se na to dívá komise? Merci, président. En ce qui concerne... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve k roku 2013. Tady bych řekl, že realizace odpovídá očekávání. A to v tom smyslu, že k 31. říjnu, a mám na mysli zvláště soudržnost, protože to je hlavní zdroj eh, požadavku dalších eh, prostředků. Takže potřeba dodatečných prostředků na platby odpovídají více-méně součtu prostředků na platby, které byly stanoveny původně v tomto rozpočtu plus platby v souvislosti eh, s opravným vznorem 7 a 8. K 31. říjnu 2013 budeme nebo jsme schopni čelit v souvislosti s těmito dvěma nory potřebám, dodatečným potřebám prostředků na platby. K tomuto datu. To ovšem také znamená, že po 31. říjnu samozřejmě tady budou prostředky na platby, které se mají eh, vyčerpat eh, v roce 2014 a my se vlastně dostaneme do stejné situace jako v minulých letech. A tady stanoviska ohledně těch jednotlivých částek, které by mohly být převedeny do roku 2014 a zaplaceny, z těch plánovaných prostředků na rok 2014. Tato stanoviska jsou různá, takže zatím nemáme ještě přesnou představu o tom, co nám předloží členské státy jako fakturu. My jsme udělali určité mm, ohodnocení, eh, dokonce se hovořilo až o 20 miliardách eur. Poctivě řečeno, nejsem schopen vám dnes říci, zda to bude 20 miliard nebo 17 miliard na základě minulých trendů a informací, které máme k dispozici, tak se domníváme, že jsou to čísla, která zůstanou kolem té úrovně minulého roku. Takže to je odpověď na ohledně otázky roku 2013. Takže iniciativa, kterou měl Evropský parlament v tom smyslu, že předložil tyto opravné rozpočty, tedy 11,2 miliard. Takže tento požadavek Evropského parlamentu byl naprosto opodstatněný, takže čísla to jenom potvrzují. Co se týče začátku roku 2014, tak tady máme ten backloading, tedy dofinancování z titulu roku 2013. Já už jsem měl možnost o tom hovořit z hlediska minulých letech. Buď to, takže toto dofinancování není ničím překvapujícím. Vždycky na konci roku máme žádosti doplácení, často tyto žádosti přicházejí z členských států velice pozdě. Ani mechanicky se nedají zpracovat. Tady jsme trošku odlišném e, případě, protože tady máme ze zákona povinnosti respektovat lhůtu dvou měsíců. Takže to období je poněkud delší než to referenční období, které jsme měli v minulosti, před třemi, čtyřmi roky. Ale je to něco, co se tedy mechanicky dá velice dobře pochopit. Takže budeme mít tyto částky, které musíme zaplatit. A vy jste správně řekl, že budeme mít k dispozici rozpočet, který i když bude odhlasován na úrovni toho stropu, bude velice omezeným rozpočtem. A chtěl bych připomenout, že e, za předpokladu, že tedy použijeme ty Eh, správné reference z hlediska našich potřeb na prostředky plateb, tak eh, jsme udělali odhad, který je velice mírný z hlediska předfinancování, protože jsme si domnívali, že to gro těch potřeb na platby v minulém roce by mohlo odpovídat těm RAL, to znamená těm nevyužitým prostředkům, těm žádostem z titulu RAL, z titulu minulých let. Je jasné, že ty dodatečné aspekty, které byly vyjednány, zvláště z hlediska nařízení ohledně společných eh, pravidel, tak tyto aspekty ještě zvýší ten tlak na platby. A to z hlediska některých aspektů. Z hlediska některých aspektů se uvolní ten tlak eh, v těch prvních dvou letech. Nicméně globálně to bude velmi silný tlak a já si myslím, že příští rok bude naprosto nutné využívat flexibilního nástroje, který byl ustaven v rámci nového nařízení víceletého finančního rámce a vůbec nevylučuji možnost, že, ne, že bude nutné používat také tu kontingentní marži v tomto stádiu roku. Budeme muset přesně sledovat vývoj potřeb na plate, protože tady jsou spoždění, prodlevy a je jisté, že tady určitá marže bude jak z hlediska vývoje nahoru nebo dolů. Takže myslím si, že je zbytečné nyní toto nějakým způsobem plánovat, ale pravděpodobně budeme muset používat tento nástroj pružnosti. Takže takto bych mohl zmapovat v tomto stádiu danou situaci. Připomínám, že ta situace bude velmi napjatá příští rok a bude i dále napjatá během roku 2015 a bude vyžadovat čerpání z nástrojů pružnosti. Nevím, jestli jsem uspokojil váš požadavek touto odpovědí. Možná bych mohl ještě stručně okomentovat vyjednávání, tak jak my ho vníváme z hlediska dohodovacího jednání. Po těch eh, jaksi pozitivních a negativních momentech toto vyjednávání, tak myslím, že přece jenom nyní se eh, to jeví dosti pozitivně. Ten terén je dosti jasný, návrh, který jste udělal ohledně hlasování VFR a těch norů, které s tím souvisejí, to dokládají. A co se týče noru 9 a také rozpočtu na rok 2014, eh, tak za komisi se domníváme, že tady, pokud se projeví trochu dobré vůle z obou stran, tak bude možné najít pragmatická řešení. My Respektujeme ty principiální námitky, které byly vzneseny ze strany jednotlivých aktérů. Ale já bych řekl, že nyní tento rok není vhodná doba na to, abychom v té diskuzi ohledně principu šli příliš daleko. My bychom měli zájemně setrvávat na svých eh, principiálních stanoviscích, ale hledat pragmatická řešení. A to bude vyžadovat ze strany parlamentu, rady a komise, aby každá instituce tak trošku ustoupila z těch svých eh, požadavků, tak abychom dospěli k dohodě. Ta dohoda je možná podle nás, je nutná a musí se týkat celého balíčku tedy čím dříve k této dohodě dospějeme, tím to bude lepší. V každém případě je to nutné. Víte, že v noci z toho 11. do 12. Eh, byly překonány ty problémy, které zase nejsou tak úplně eh, veliké. Děkuji, pane generální řediteli. Ještě bych chtěl položit jednu otázku, pak Inge Gressle položí také otázku. Teď poslední eh, převod, soustředující ty jednotlivé rozpočtové položky, se odehraje později. Zatím nemáte řádově představu, kolik by to představovalo. Ne. Ne. Samozřejmě nemáme představu. My jsme to ještě interně zkoumali během posledního kokaby. Paní Majer se nás ptala, zda bychom nemohli identifikovat všechny ty rozpočtové prostředky, které by se mohly využít na získání prostředků, zvláště na výzkum. Výsledky našich eh, rešerší jsou nulové. Pokud dojde Eh, k takovému postupu, tak to bude několik milionů nebo několik desítek milionů. To závisí samozřejmě na vnějších vztazích, tam se třeba podaří něco získat. Ale eh, je tady velký tlak tento rok a nemyslím si, že tady vznikne nějaké velké překvapení z hlediska využití ještě těch zbývajících prostředků. Děkuji. E, takže to nebudou příliš vysoká čísla pravděpodobně. Inge Gressle a pak Jan. Chtěla jsem vlastně ještě upozornit kolegy na zprávu účetního dvora 2012, protože mm, to dnes se účetní dvor představil. Tato zpráva obsahuje velmi eh, zajímavou kapitolu 1, tam jsou zajímavá eh, data eh, a čísla týkající se mezer platba payment gaps v teď běžícím MMF. To znamená 14 miliard mm, více závazků než platé prostředků na platby, ale pak jsou také, také uvedeny důsledky toho všeho, co jsme vzdali ve vyjednávání, to znamená payment claims Eh, vůči eh, radě. A ono se to celé sečte, eh, co do čísel je tady gap, která přesahuje 110 miliard eur. To znamená, koncem roku 2012, říká účetní dvůr, jsme tady měli staré závazky ve výši 313 miliard eur. 313 miliard eur. To považuji za číslo, které je skutečně ohromující. Má ehm, členská země do konce roku 2012, tam to bylo 60 miliard eur, takže je to pětina našeho spolkového rozpočtu, národního rozpočtu. Tak se tady kladu otázku, jak to vůbec má fungovat. Jestliže to teď rozložím na Španělsko, Portugalsko, Itálii, pak to je vlastně, jsou to malé katastrofy, které se tady začínají rýsovat. Ehm, chtěla jsem poradit kolegům, aby se, se podívali na tuto zprávu a myslím si přeci jen, že otázku důsledku toho, že jsme skutečně udělali kompromis, já myslím, že bychom měli tuto otázku znovu detailně prodiskutovat. A kolegům bych poradila, aby se na tuto zprávu opravdu podívali. Děkuji. Bien. Merci, Inge, nous allons le faire dès ce soir. Ano, my tak učiníme hned dnes večer. Jan Mulder žádal o slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl komise něco zeptat. Myslím si, že když hovoříme eh, o DABu eh, DABu 2, eh, tak také jde o to prohlášení, které jsme žádali v prosinci a pak to teprve bylo schváleno. Myslí si, že komise, že bychom na rok 2014 měli s radou vyjednat stejné prohlášení a pokud ano, e, tak e, protože budeme žádat o peníze navíc, e, tak je možné, protože na rok 2014 je to napjaté a E, tam už nebude e, taková flexibilita, abychom měli 14 až 15 miliard, e, jako potřebujeme teď. Myslíte si, že bychom v prosinci měli tedy s radou vyjednat tuto, tuto dohodu, jako jsme udělali v minulém období? Děkuji. La réponse paraît évidente. No, odpověď není, zdá se, zcela evidentní. Žádná marže už není, co pane generální řediteli? Ano, pane předsedo, pokud se udělá dohoda na úrovni stropu těch plateb, tak už tady žádná marže na rok 2014 není, ale je tady ještě určitá míra flexibility v rámci contingency margin a tam pak je to otázka kvalifikované většiny, komise a kvalifikovaná většina členských států a musí to také odsouhlasit parlament. Takže určitá možnost tady je. Jde o určité politické angažmá ze strany institucí e, přijmout nutná opatření, aby se prostřednictvím tedy contingency margin e, dali dohromady nutné prostředky. Není to nutně něco zbytečného. Předseda, já myslím, Jane, že toto byla excelentní otázka. Trochu jsme se o tom zmínili včera na té přípravné schůzce ke trialogu. Je velmi pravděpodobné, že takovéto prohlášení budeme potřebovat máme prostě eh, možnost eh, si říkat, že to ničemu nevede, ale takovéto prohlášení může přinést eh, v letošním roce 11 miliard eur. V příštím roce budeme ve velmi svízelné situaci, protože tam už u toho stropu žádná marže prakticky nebude. Ale na druhé straně jsou tady tyto nástroje, které určitou flexibilitu umožňují. A pak je tady také e, Eh, určitá povinnost, kterou jsem včera připomněl na dohodovacím jednání, v tom smyslu, že se jedná o politickou odpovědnost a tu mají ty, dvě rozpočtové, eh, ty dva rozpočtové pilíře, komise a rada, v tom smyslu, že pokud dojde k nepředvídaným událostem, tak tady musí být jistota, že my je zvládneme. Samozřejmě je tady eh, eh, otázka také naprosto nepředvídatelné absolutní katastrofy, to je něco úplně jiného. Ale měli bychom přemýšlet o tom, jaký by měl být závazek, eh, který by na sebe vzal povahu určitého prohlášení a doplnil by tu dohodu, ve kterou doufáme ohledně návrhu rozpočtu na rok 2014. A chtěl bych využít této příležitosti pro jednu poznámku. A včera to nezaznělo na prvním dohodovacím jednání, ale myslím, že stojí za to eh, se k tomu vrátit na druhém dohodovacím řízení a tam eh, věřím, že budeme poctěni eh, něko- přítomností alespoň několika ministrů, protože ministři pro rozpočety na všechno říkají ne. A i když říkají ne, tak si ještě navíc na všechno stěžují. A e, mají navíc tu drzost, že znovu a znovu opakují, že se evropský rozpočet neustále navyšuje. A v letošním roce klesne o nějakých 6 až 7 záleží na tom, na jaké úrovni skončíme. Takže jak si vysvětlit tento jev? Tento jev se dá vysvětlit tak, že se tady smíchávají jabka s hruškami. Oni e, srovnávají vlastně ten původní rozpočet a původní rozpočet. A ten původní rozpočet e, byl na 130 miliardách za minulý rok, ten původní. Původní rozpočet na letošní rok byl ve výši 136 miliard, takže 6 miliard navíc. Ale jelikož ve skutečnosti ten původní rozpočet na minulý rok byl podhodnocen, bylo ještě zapotřebí tam připojit 11 miliard eur. Takže to bylo 142 miliard plus minus za loňský rok, takže je třeba srovnávat těchto 142 miliard, které budou vydány v letošním roce a těch 136 nebo 137 které máme na příští rok a víc to nebude, protože jsme u stropu, takže ten rozpočet klesá. A jak také komisař Levandovský včera na dohodovacím řízení řekl, z těch 28, eh, ano, z 28 členských států, tady není jeden jediný, jehož rozpočet na rok 2014 by klesl o 6%, ale všichni eh, hubují na Brusel. Všichni eh, před, předstírají, že dělají opatření úsporná, která Brusel nedělá. Takže tohle je něco, co musíme na dohodovacím řízení zdůraznit a máme také, v našem zájmu je také to zdůraznit vůči sdělovacím prostředkům. A teď tedy k hlasování. A konkrétně k otázce, kterou tady řekl Ibajlo ohledně nařízení o víceletém finančním rámci jako takovém. Je třeba připomenout, že my Kobu nejsme zodpovědní za celé to jednání. Jsou tady určité věci, které závisejí na nás a které vyplývají z naší pravomoce, tak my samozřejmě se zabýváme tím, co tam spadá. A když tomu tak eh, eh, není, tak nehlasujeme. A když jde o naše pravomoce, tak musíme ty věci eh, uchopit. Takže my, Kobu, nebudeme rozhodovat o tom, zdali konečné hlasování o víceletém finančním rámci se bude e, konat e, na listopadovém plenárním zasedání nebo nikoliv. Rozhodne o tom konference předsedů. Samozřejmě závisí to na, tom, e, na té části rozpočtu, kterou máme na starosti, ale rovněž to závisí na legislativní Eh, otázce, která zahrnuje několik aspektů. Z té legislativní stránky není ještě vše vyřešeno. Je tady otázka aktů v přenesené pravomoci a to se nás vůbec netýká. To je na konferenci předsedů, aby zhodnotila, zdali je toto téma, které si zaslouží na eh, nějaký další odklad nebo nové, nové řízení před eh, datem plenárky my jsme měli problém e, velice obtížného jednání o makroekonomické podmíněnosti, která by se měla vztahovat na e, fond soudržnosti. Až kolega nám tady o tom řekl, potvrdil nám, že tady je politická dohoda. Problém, který před námi je, se, je pro nás e, jako KOBU E, nepředstavuje k této otázce nějakou politickou podmínky, není, podmínku. Není e, to na nás, e, abychom to hodnotili, jak to funguje. Je to otázka regi, ale je tady určité spojení určité propojení. Musíme se ujistit, že text nařízení příslušného článku, nařízení, který odpovídá e, Fondu soudržnosti, aby tento odpovídal, byl v souladu e, s nařízením o víceletém finančním rámci, konkrétně s článkem 8. Já jsem o tom hovořil na dohodovacím řízení, protože v tuto chvíli nemáme k dispozici a tady to Manis potvrdil i další, i sekretariát, prostě nemáme k dispozici uh, vlastně tu právní formu, kterou na sebe vezme ten politic, ta politická dohoda, kterou uzavře Regi o makroekonomické podmíněnosti. Takže já jsem to včera zmínil a naznačil jsem, řekl jsem, že je možné, že tady vznikne problém s harmonizací eh, toho eh, právního vyjádření mezi těmi dvěma texty, ale že se mi zdá, že v situaci, kdy tady, dejme tomu, bude politická schoda, tak to budeme moci vyřešit jakýmsi korigendem eh, po té, co si eh, vlastně ověříme, že tři právní služby těch tří institucí eh, v tomto směru nevidí problém. Nikdo to včera nespochybnil, nikdo to nekomentoval a situace, teda řešení pomocí toho korigenda mi připadá jako politicky v pořádku. A já vám neskrývám, že to je to řešení, kterému já osobně bych dával přednost. Ivajlo o tom hovořil, Jan Mulder to potvrdil v určitém duchu křesťanského eh, demokrata, kterým jsem, kterým eh, bych nazval duchem svatého Tomáše. Takže takto jsem to, eh, to tedy vnímám před tím konečným hlasováním. Ale ten pocit, který z toho mám, po řadě jednání, která tady proběhla a zpráv, kterých jsme e, prostě, e, které jsme vypracovali, a když je e, před námi Levandovský, no tak prostě na úrovni rozpočtového výboru kde bylo lepší, i také v duchu určitého, určité dohody, která, který začal být tak trochu již včera patrný, abychom my šli na konec toho co můžeme eh, z hlediska svých pravomocí řešit. Takže já jsem spíš pro hlasování. Každopádně ten víceletý finanční rámec, právní výklad eh, víceletého finančního rámce obsahuje dva texty a eh, ta meziinstitucionální dohoda, to je text, který vlastně už se dostal na AFKO, protože AFKO to všechno vyřešilo a schválilo. Takže já bych byl pr- spíše pro řešení, které by znamenalo toto. Dnes odpoledne budeme hlasovat o celém balíčku toho finančního rámce a upřesňuji, že možná bude zapotřebí určitého korigenda a v takovémto případě budu potřebovat, aby mě KOBU eh, dala mandát eh, v tomto směru, pokud to bude nutné, ale ne eh, poté, co to hlasování proběhne, tak my tu naší zprávu v tuto chvíli na plenární zasedání nepředložíme. To je prostě fáze, ve které se nachází meziinstitucionální dohoda přijata AFKO. Avko se domnívá, že co se jeho týče, tak podmínky byly splněny proto, aby ta jejich zpráva byla v jejich výboru přijata je to takovým svým způsobem kompromisní návrh. My bychom mohli postupovat stejně. Budeme hlasovat a pokud dojde k hlasování, tak tu zprávu nepředáme dál, abychom nechali před, konferenci předsedů volnou ruku, aby to mohli eh, prostě Eh, vznést ve vhodnou chvíli a pokud všechno půjde jak má, tak i na tom plenárním zasedání v listopadu. Tak co tohle řešení? Funguje to, Ivajlo, co myslíte? I'm very sorry, uh, but, uh... Pane předsedo, Promiňte, že tady intervenuji, ale myslím si, že tady byly předloženy některé argumenty, které bych rád vyjasnil. Uh, my nemyslíme dodatečné podmínky, eh, které chceme eh, přidat do vyjednávání na poslední okamžik. To musí být jasné. My nebudeme měnit pravidla hry eh, chceme zanechat způsob, jakým jsme jednali doteď. S problém, který je spojen s hlasováním, je za prvé, nemáme k dispozici text Možná korgendum, ano, eh, možná eh, to může být, nemusí být, ale jaký je problém? Co je, jaký je problém s tím mít eh, text k dispozici, text, o kterém se má hlasovat? A zase to já myslím, že není žádný problém s naším časovým plánem pro přijetí. Za druhé, vy jste říkal, že se musíme soustředit na to, co je pole působnosti eh, v rozpočtu a v rozpočtovém výboru a tady naprosto souhlasím. Jeden, jedna z hlavních zásad, které jsme aplikovali, je, že ovšem se, na všem se dohodneme že všechno je dohodnuto a rozpočtový výbor je hlavním výborem, je strážcem tohoto. A kdykoliv navrhujeme plenár, na plenárce, že je to v pořádku, že chceme vyzvat plenární zasedání, aby hlasovalo, to znamená, že rozpočtový výbor naprosto s tímto e, spokojen, proto jsem zmínil některé dodatečné otázky. Ano, máte pravdu. Není na nás, abychom vyjednávali, není na nás, abychom rozhodli, e, zdali toto e, bude začleněno nebo ne a tak dále. Ale záleží na našem výboru, aby řekl plenárnímu zasedání, že si myslíme, že všechny podmínky byly předloženy a že navrhujeme, abychom hlasovali na plenárce. A Závěrem, co se týče eh, této, těch podmínek, eh, které tady máme. Ano, jsme, eh, já jsem velmi rád, že budeme o tomto hlasovat a také oceňuji to, co udělala rada a takhle ten převod, převod do příštího roku, to neznamená, že život příští rok bude jednodušší, ale v každém případě to bude vyřešeno. Myslím si, že hlavní otázky spojené s vyjednáváním jsou uzavřeny a opět důvěřuji našim kolegům z výboru Regi, nebudeme stopovat, nebudeme to za ně přebírat a začít vyjednávat, to je jejich job. Oni udělali, co udělat chtěli, ale musíme mít eh, před sebou písemný text. A třetí podmínka, tady eh, šlo o eh, možný úspěch pracovní skupiny. Já nevím, jaký máte z toho pocit vy, ale eh, já si nejsem úplně jist, co nastane. Slyšel jsem včera, že rada říká, ano, možná tady bude nějaké setkání ještě před koncem roku, nebudeme ale vstupovat do nějakých zásadní vyjednávání, ehm, maximálně si můžeme vyměnit názory. Takže pokud je to něco, co pro nás bude uspokojivé, tak je to v pořádku, ale já si skutečně myslím, že ještě v příštích dnech bychom měli finalizovat to, co uděláme. Máme tady návrh komise, ehm, známe tady některé reakce z rady a myslím si, že v příštích několika dnech bychom mohli tuto otázku rovněž uzavřít. Děkuji. Ivajlo. Dobře, Ivajlo. Takže poslechněte. To je tedy téma, kde můj hlavní zájem je, abychom zůstali jednotní. Pokud tady budou jedna nebo dvě skupiny, které se budou domnívat, že potřebujeme trochu více času, tak myslím, že to musím zohlednit. Lituji toho, ale musím to brát v potaz. Teď jde o to, abychom byli vstřícní a pozitivní z hlediska jednání s radou. A to byl duch včerejšího jednání. A v tomto duchu vám já navrhuji, abychom dnes hlasovali o eh, sedmičce, osmičce, to znamená návrh opravného rozpočtu 7, 8 a samozřejmě devítka globální převod. To znamená 7 a 8. Mohli bychom také uvést, že tady není žádný, žádná velká překážka z hlediska rozpočtu MFF. My o tom nemůžeme ale dnes hlasovat, protože jsme nedostali eh, ten text, který se týká soudržnosti souvislosti s VFR. To znamená, že to předložíme k hlasování 14. tak, aby to všechno bylo hotové do příští plenární do příštího plenárního zasedání během listopadu. Ještě bych k tomu připojil připomínku, že získáme několik dnů navíc a tím pádem budeme mít také více informací ohledně té skupiny na vysoké úrovni. Takže my zohledníme to, co jste tady vyjádřili, vaše zájmy a zároveň eh, nebudeme vytvářet dojem v očích rady, že jsme ofenzivní, že zaujímáme ofenzivní eh, stanovisko. Víte, vyjednávání to je hodně záležitost celkové atmosféry. A když začnete tím, že prostě budete mít určitou důvěru vůči svému e, partnerovi, tak nebylo by dobré toto nějakým způsobem pokazit. Dobře, takže budeme postupovat tímto způsobem a můžeme nyní tedy přistoupit k hlasování, tedy k těm dalším hlasováním, která zde máme. Takže jaká jsou ta další hlasování? Pane předsedo, já tady mám určitý problém. Já jsem členem rozpočtového výboru, ale nejsem členem výboru REGI. A přitom stanovisko regie je velice důležité a také zase stanovisko rozpočtového výboru je velmi důležité. Zvláště z hlediska makrokondicionality. Ale to není oblast, kterou my eh, řešíme v rámci rozpočtového výboru. To není naším cílem. Vy jako předseda jste nyní předložil určitý návrh, doporučení. Eh, já ho budu rád akceptovat, ale nechápu proč, když jedna politická skupina dnes nechce hlasovat, zatímco ostatní politické skupiny chtějí již hlasovat dnes o nařízení VFR, nevím, proč bychom všechno měli tedy oddálit eh, na příští týden. Já myslím, že takhle vyšleme špatný signál z hlediska našeho stanoviska. Naše skupina EPP se domnívá, že bychom měli hlasovat dnes. Tedy všichni členové EPP se domnívají, že bychom měli hlasovat dnes. Pane předsedo, jestliže vy se domníváte, že by bylo lepší hlasovat 14. No tak se vašemu doporučení podřídíme, ale chci zdůraznit, že se nejedná o stanovisko EPP. Salvadore. Nesmí tady vzniknout nedorozumění mezi námi. Já jsem se špatně vyjádřil. Za prvé, Nejedná se o to, že budeme čekat na stanovisko nebo rozhodnutí regi. Jedná se o to, že musíme čekat na právní text, který bude výsledkem dohody, která bude uzavřená mezi parlamentem a regi. Proč? Protože tento text má právní dopad na náš návrh eh, víceletého finančního rámce. Tam totiž se hovoří o makrokondicionalitě. Takže my musíme sladit tyto dva texty. Je to právní problém. A druhé upřesnění. Já nenavrhuji, abychom odložili veškerá hlasování. Já navrhuji na návrh tří, ne jedné skupiny, tři skupiny se vyjádřily ve prospěch tohoto odkladu. Já navrhuji, abychom nejdříve počkali na právní formulace nařízení ohledně fondu soudržnosti. Není to politický problém, je to právní problém. Co se týče ostatních součástí balíčku víceletého finančního návrhu, tak ty můžeme odhlasovat. To je můj návrh. Já bych například nechtěl eh, aby, se, aby tady vzniklo určité nedorozumění a abychom rozdělili naše instituce. To by potom stížilo naše vyjednávání, to není ideální. Takže byl bych rád, kdyby všichni se mohli nějakým způsobem přizpůsobit tohoto, tomuto kompromisu. Paní Kalvajo. Don't understand. Otázku, pane předsedo, nechápu. Ehm, ehm, nemůžeme potvrdit, že eh, stanovisko eh, týkající se regi eh, bude stanoviskem, které vyplyne z vyjednávání a co plenár, plenárka. Budeme ignorovat to, co se stane na plenárce, protože musíme hlasovat o MMF, musíme hlasovat regi a do, může se to změnit na plenárce, takže bude to tady nějaký začarovaný kruh, protože budeme čekat na nějaká rozhodnutí, která Ehm, padla rozhodnutí eh, Regi, něco, co bude mít dopad i na nás, protože to eh, se může eh, změnit práce, ne? Kobu nečeká na rozhodnutí nikoho jiného. Došlo k velmi dlouhému obtížnému vyjednávání, které vedl Regi ohledně makrokondicionality. Toto vyjednávání skončilo. Ne, plenárka to není naše záležitost. Plenární zasedání, paní Kavajo, Plenární zasedání se nás netýká, já nejsem předseda parlamentu. Bohužel. Naštěstí no pro parlament, říká pan předseda. Nejsem předseda skupiny. Díky vaší důvěře zatím až dnešnímu datu jsem předseda rozpočtového výboru. Takže máme zde problém, který souvisí s makroekonomickou kondicionalitou. Protože to formulace je také v nařízení víceletého finančního rámce a to je v naší odpovědnosti. Takže my musíme počkat na právní formulace politické dohody, mezi radou a parlamentem, to znamená regi, ohledně makroekonomické kondicionality, abychom si byli jisti, že formulace v nařízení regi bude stejná jako formulace v nařízení ohledně víceletého finančního rámce. Pokud to nebude stejné, tak to musíme přizpůsobit. Je to právní problém. To je vše. Jan to je taky velký specialista na tyto regionální problémy. No, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že mohu úplně podpořit eh, stanovisko Salvadora. Důležité dnes je toto, a sice politické stanovisko KOBu. Eh, já jsem členem REGI a eh, je důležité, abych abychom, jasné politická pozice KOBu. KOBu není rozodpovědný za všechno, ale toto je klíčový výbor v rámci otázce MMF. Proto si myslíme, že hlasování o MMF je velice důležité, symbolicky důležité, i když bude možné korigendum, o to je to, o čem jste mluvil, ale pokud nebudeme mít většinu, tak to nebude možné. Ale je to, je to jasné poselství a to by mělo být pochopeno všemi. Kobu nemá námitky, nemá žádné námitky, jsou to pouze technické prvky eh, korigenda. Ale pokud se vší, při vší úctě kolegům, když začnete říkat, že máte pocit, že oni si myslí, Ehm, že jsou to ne, že, že o zdroje to není technická záležitost, to je politické poselství. Máte mm, pochyby a tady otevíráte ty věci, takže buď máme pochyby, a nebo mm, to ukončíme a budeme se zabývat pouze technickými prvky, protože pokud nebudeme, vyšleme jasné poselství, mm, tak to bude technická věc a může to otevřít dveře k tomu, že se to zase bude odkládat až na prosinec. A to víme, protože jsou tu některé skupiny v parlamentu, které by to chtěly odložit. A chtějí to udělat z politického hlediska velmi obtížné. Takže si myslím, že je velice důležité i pro regi. Eh, regi nemusí právně mít eh, rozhodnutí KOBu, ale bylo by lepší, kdyby ve čtvrtek regi mělo rozhodnutí eh, z KOBu předem. Ale je to politická záležitost a ne právní. Takže moje otázka požadavek na e, Kobu. Aby to bylo jasné poselství, že to je technický právní text a nic jiného. A odložíme to pouze vůli technickým prvkům a pokud budeme chtít lojální, tak to uděláme 14. Žádné jiné prvky tady nejsou. Pokud začneme to otevírat, tak bychom brzy skončili. Jan, c'est le commentaire. Jane, to je komentář, který jako předseda rozpočtového výboru bych udělal vůči eh, tisku, vůči prostě ostatním institucím. Jan, Eh, děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Eh, tady eh, jde o to, že je to problém vlastních zdrojů. V tuto chvíli já prostě vůbec nevím, jak se ta komise pro výzkum možností kolem vlastních zdrojů utvoří. A my tady už dva, tři roky chodíme kolem horké kaše a to vydává opravdu špatný signál. Předseda eh, Elga. Eh, Elga a pak budeme hlasovat. Chci jenom říct jasně, jako je naše stanovisko. Eh, já podporuji Ivala Kalfina a Jana Muldera. Potřebujeme ty papíry a předtím bychom hlasovat neměli. Předseda. Takže nakonec mně se zdá, že ten dokument o regionální politice by mohl být k dispozici již zítra. Takže pokud tolik potřebujete ten text, eh, tak eh, vězte, že je tady společné jednání příští čtvrtek eh, Kobu a Kokobu 7. Eh, takže můžeme to hlasování převést na čtvrtek. Můžeme se na ten text podívat zítra a kolegové mohou mít klidný spánek. Uvidí, že definitivní dohoda není v rozporu se zájmy, které jsme tady na vý, rozpočtovém výboru dali najevo. Vůbec nevím, proč bychom eh, vlastně měli čekat až do 14. ale každopádně se připojíme ke stanovisku našeho pana předsedy. Předseda, já navrhuji to tady uzavřít. Jsem velice rád. Těším se eh, teda z té olympijské formy, eh, jakou má Salvador ale konstatuji, že tento problém, který prostě začal jako technický, se během diskuze stává velkým politickým oříškem. Pokud je to problém mezi námi a radou, dobře, ale pokud se to stane interním problémem, tak to už teda ne. To už není dobře. Navrhuji, abychom to přenesli na příští týden. Eh, budeme, s tím, budeme čekat na plenárku v listopadu a já říkám jednoznačně, že jsme to neudělali z politického důvodu, ale z důvodu právních, kvůli tomu korigendu. A nepochybně v mezičase postoupí i skupina na vysoké úrovni. Její potíž je v tom, že ta, to, ta úroveň je natolik vysoká, že tam prostě nedohlédneme. Tak já nemohu, ani zpravodaj nemůže, ani koordinátoři nemohou eh, prostě tady navrhnout či jmenovat předsedu té skupiny na vysoké úrovni. Prostě někdy se to tak stane. Takže DAP 7, jednička, žádné pozměňovací návrhy, kdo je pro, děkuju, kdo je proti, dva proti. Kdo se zdržel? dva se zdrželi, takže text eh, DAP 7 je přijat. U DAP 8 tam už jsou eh, pozměňovací návrhy, takže si vemte svůj hlasovací seznam a eh, hlasovat tedy všichni mají e, svoji hlasovací kartu. Čtyřka od Elga Triple, zpravodaj proti, kdo je pro? Ne, to je ten druhý text, pane předsedo. Ne, všechno, všechno zpátky, omlouvám se. Dělám eh, úplně opak toho, co jsem oznámil. Vůbec to nefunguje. Proč mi tohle dáváte do ruky? No, tento výbor už přestává fungovat. Takže Giovanni Lavia, číslo 8. Pozdňovací návrh 1 od Hajdera. Eh, kdo je pro? s pozměňovacím úvodem eh, eh, pozměňovacím návrhem ústním eh, vypuštění inful pro, proti, zdržel se 2, 3. Kdo se zdržel? Také proti, 4 proti. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Pozměňovací návrh od SD. Kdo je pro? Kdo je proti? 3. Přijato ústní pozměňovací návrh k odstavci 4b o té otázce kondicionality, kdo je pro, kdo je proti. Jeden, kdo se zdržel, dva. Návrh je přijat. Konečné hlasování elektronickou cestou. Zahajuji hlasování a moje mašina nefunguje. Aha. Chybí ještě jeden hlas. Končím hlasování. 26 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel, návrh je přijat. Takže těch, eh, ty tři nové miliardy jsou schváleny. A teď opravný rozpočet číslo 9. Tam není žádný pozměňovací návrh. Jedno jediné hlasování. Kdo je pro? Elektronickou cestou. Omlouvám se, říká pan předseda. Takže budeme hlasovat elektronicky. DAB 9. Zahajuji hlasování. 31 hlasovacích karet. Nikdo tady, žádná frakce tu nemá lidi navíc. 31 hlasujících. Jeden stále nehlasuje, končím hlasování. 26 pro, 4 proti, 1 se zdržel. DAP 9 je rovněž schválen. A teď tedy e, ten e, souhrný transfer. Jsou tam nějaké pozměňovací návrhy? Takže vlastně to, co nám navrhuje zpravodaj, je přijmout návrh komise tak, jak stojí a leží. Návrh komise, která vyjadřuje své velké uspokojení. Takže kdo je pro tento globální transfer, kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Nikdo. Návrh je tedy přijat. Bien. Alors. Teď máme před sebou zprávu Reimer Bögeho o mobilizaci nástroje flexibility. Eh, aby se spustil eh, fond Solidarity směrem k Francii, Itálii a Španělsku. Jedná se o právní základ DABu 7 v určitém slova smyslu. Takže elektronické hlasování, souhlasíte? Je to bod 15. Je to stejné hlasování jako u DABu 7 v zásadě. Dobře, takže všichni hlasovali. Hlasujte. Končím hlasování. 23 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Návrh je přijat. Dále je to mobilizace Fondu Solidarity e, pro e, Rakousko, e, Německo a Českou republiku. Takže Kolega si chce vzít slovo? Ne, je velice spokojen a už si přeje jen, abychom hlasovali, abychom to schválili. Takže hlasujeme elektronickou cestou. Je to zpráva Fernandeš. Tři ještě nehlasovali. Tak. Končím hlasování. 27 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, to je triumf. Ticho, mlčení našeho přítele je velmi výmluvné. Takže můžeme vycházet z toho, že jsme vlastně vyčerpali celý program? Ne? Máme ještě čas? Dobře, takže eh, zdraví zvířat. Takže my jsme přijali naše čísla, dobře jsme pracovali, takže tím skončíme. Členové trialogu se nej, sejdou pozítří, členové vyjednávacího výboru v budově rady v pondělí a 14. listopadu bude zasedat náš rozpočtový výbor. Naše jednání je ukončeno.